opět jsme nuceni na začátku zasedání připomenout oběti, nevinné oběti, které zasáhlo, které zasáhlo hrůza terorismu. Jedno hlavní město Evropské unie bylo zasaženo Londýn a e, s tím hodně obětí z nejrůznějších zemí. Ale <clears throat> vražedný terorismus, vražedný terorista, také i vraždil mimo hranice Evropské unie. Útok na teheránský parlament. A my musíme odsoudit i tento útok, tento hrozný atentát. S tím, že velice dobře víme, že e, síla demokracie a svobody, že nemůže ustoupit před terorismem. To, že, to znamená, nezměníme svůj způsob života, půjdeme vpřed, jako Evropané, abychom rozhodným způsobem porazili, zatočili s terorismem. Ano, a takto bych chtěl abychom drželi minutu ticha, abychom si připomněli oběti z Londýna i z Teheránu. než zahájíme zasedání, tak bych chtěl také i vyjádřit eh, obavy eh, o osud Tanera Kiriče, advokáta, předsedy Amnesty International v Turecku, který byl zatčen tureckými orgány eh, v středu, stejně s dalšími dvěmi advokáty. A zde apelujeme na turecké orgány, aby ho advokáta Kiriče a další, okamžitě propustili a aby upustili od trestního stíhání. Nebo ať předloží důkazy o tom, že skutečně se zapojili do eh, toho eh, puče, který eh, proběhl v červenci 2016, toho nezdařeného puče. Zde také musím připomenout, že Evropa je společenstvím hodnot a svobod. A vždycky budeme na straně všech těch, kteří bojují za to, aby eh, hájili lidská práva. Evropa se angažuje, že bude chránit svobodu projevu na celém světě a prosazovat ji. A mm, takže proto musíme vyjádřit naše obavy eh, kvůli eh, zatčení, ke kterému došlo i Alexeje Navalného, tedy dnes odpoledne v Rusku a dalších jeho přívrženců. A i my nesmíme zapomenout, že i tam je diskriminace a e, zde je třeba tedy e, vystupovat proti tomu v zájmu e, našich hodnot. A také chci zúraznit, že Uažin al-Atalul by eh, začen eh, v, arabské, eh, v Saudské Arábii, tak ona tedy byla propuštěna bez obvinění, takže tato žena byla propuštěna. Dichiaro ora ripresa la sessione del Parlamento prohlásil za zahájené toho zasedání a i 30. května a 1. června ze zasedání těchto zasedání již jsou k dispozici zápisy, takže jsou připomínky, ne, takže tento, tyto zápisy